měsíční lhůta. Zápis eh, tohoto jednání bude předložen ke schválení na začátku příštího jednání. Pokud nemá nikdo žádné namítky, tak usnesení, které jsme dnes